Takže dovolte, abych vás všechny velice srdečně přivítal na, k naší odpolední rozpravě, kterou dnes povedeme se dvěmi centrálními tématy. Za prvé nová, nové formy práce a hodinu se budeme zaobírat tímto tématem protože toto téma je hodnoceno nejrůzněji v různých členských státech. A za druhé se budeme zaobírat otázkou kontroly a hodnocení opatření ve členských státech pro osoby s postižením jako pevná součást evropského semestru. To je téma, Eh, které velice se dostává prostě až na zadní příčku v členských státech velice často. teď bych vám rád řekl nejprve něco organizačního. tady sdílím předsednické křeslo s Adrianem Solonem, který je předsedou výboru Eh, pro zaměstnanost Rumunska. Já se jmenuji Tomas Hendl a jsem předseda výboru pro zaměstnanost zde v Evropském parlamentu. My si rozdělíme úlohy pro dnešní odpoledne a jak budeme postupovat, to je vám známo. Kdo se přihlásí do diskuse, toho poprosíme, aby vyplnil ty kartičky a odevzdal je tady u nás vepředu. Každý, který se řádně přihlásí, má dvě minuty. To není příliš mnoho, já vím, ale my v Evropském parlamentu máme dokonce jenom minutu řečnickou dobu takže ty dvě minuty by vám snad mohly stačit. Budeme postupovat takovým způsobem, že pohovoří tři poslanci z národních parlamentů, a potom jeden z evropských poslanců a nebo jedna z evropských poslankyň, abychom eh, to měli tak eh, to rozděleno a mohli se účastnit kolegové z národních států i europoslanci. To je tedy první část. Musíme si pospíšit, protože v 18 hodin 10 musíme ukončit první téma a potom okamžitě vstoupíme do toho druhého panelu, eh, protože musíme skončit v 19 hodin, abyste nám neumřeli hlady eh, protože večer nás čeká společná večeře. Takže tolik organizační pokyny za mou stranu a teď dostane slovo Adrian Solomo mm, na krátký úvod a zdravici. Merci, merci président. Děkuji, pane předsedo. Krásný dobrý den všem. Dovolte, abych eh, přivítal eh, paní Radku Maxovou, pana Šerla Kozeho, Serkana Kozeho a všechny ostatní. Nejprve bych rád řekl, že nové formy práce eh, představují eh, eh, vlastně jevy, které patří do pilíře sociálních práv v Evropě. S digitální revolucí a s robotizací Eh, se skýtají nové příležitosti, ale zároveň čelíme novým výzvám pro nové formy práce, novou kvalitu práce a nové podmínky práce. A tudíž také eh, vztahy pracovní a sociální život. Za druhé mi dovolte, abych zdůraznil skutečnost, že strukturální modifikace trhu práce Eh, které následují po di- transformaci digitální, neznamenají jenom diverzifikované příležitosti, a mohou vytvářet takové pracovní příležitosti především pro mladé lidi, ale zároveň také vzbuzují obavy, co se týče podmínek práce a co do úrovně příjmu a přerozdělování. E, v tomto smyslu musí členské státy realizovat nezbytná opatření, aby práva zaměstnanců byla respektována a aby se zabezpečila transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek. A teď mi dovolte, abych dal slovo prvnímu řečníkovi, panu Kölzemu, A prosím pěkně, dodržte řečnickou dobu pět minut. Eh, tak för det, ordförande, er ärade. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve pohovořil o trhu práce, o budoucnosti práce, protože to všechno je klíčové v životě většiny občanů Naše práce ovlivňuje náš život, kvalitu života a ovlivňuje také délku našeho života. My žijeme v měnícím se světě, na měnícím se trhu práce. A vývoj posledních let směřuje k tomu, že se mění různé formy zaměstnanosti v rámci digitalizace. A to všechno ovlivňuje, jakým způsobem pracujeme, jak nakupujeme a tak dále. Trh práce a struktura práce se za poslední 20 let změnila, máme digitální systémy a celá řada rutinních prací byla zautomatizována. Rozšířila se také takzvaná sdílená ekonomika, která zásadně změnila styl práce a s tím souvisejí výzvy pro pracovní podmínky. Roste flexibilita zaměstnávání například v takových sektorech, kde jsou hodně zastoupeny ženy v oblasti vzdělávání, v, služ, v pečovatelských službách, v pohostinství. Pak máme částeč, občné pracovní úvazky a různé další formy práce. No to znamená, že zaměstnavatel může prohlásit, že restrukturalizuje a pak může všem zkrátit pracovní dobu. A s tím souvisí otázky, které je třeba zohlednit. Hm, jak tedy eh, učinit trh práce flexibilnější, ale zároveň zvýšit počet pracovních míst. Máme tady také taková rizika, že se někteří zaměstnanci mohou odsnout na prahu chudoby. Jak zaručit pracovní podmínky pro zaměstnance? Jak odměňovat v případě zkrácených pracovních úvazků? digitalizace, umělá inteligence, robotizace, to vše mění náš svět, to, co jsme znali v minulosti. Mění to způsob práce. Máme před námi obrovský technický vývoj a je třeba, abychom to zvládli. My nejsme schopni zastavit tento vývoj, ale musíme využívat inovace proto, abychom zlepšili životy miliony lidí tak, aby mohli používat novou techniku, abychom měli čistší, soudržnější společnost a lepší podmínky pro všechny. Hovoříme-li o pracovních podmínkách budoucnosti, je třeba mít na mysli nový technologický rozvoj. A v této souvislosti bych rád ocitoval bývalého poslance Topa Johansson Suturu, který řekl, já se nebojím využití nové techniky, já se bojím toho starého. A to bude jistě dávat směr našim diskusím i do budoucnosti. Zaprvé musíme podpořit inovace, musíme vytvořit předpoklady pro nové myšlenky, pro lepší podmínky práce, musíme vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání, aby si lidé mohli nalézat práce na neustále se měnícím trhu práce. Musíme také zlepšit sociální dialog, eh, protože když něco znamená výhodu pro někoho, eh, musí to být zároveň výhodou i pro toho druhého. Musíme si uvědomit, že silný sociální dialog vede k lepším podmínkám pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele je to dobré, protože to vede k větší stabilitě. Je to tedy situace, kde mohou všichni profitovat, jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. A musíme také zlepšit sociální jistoty, systémy sociálního zabezpečení. Je třeba investovat do zdravotní péče, eh, je třeba mít lepší péči o děti, aby více lidí mělo šanci dostat se na trh práce. To se týká zejména žen. Účast žen na trhu práce má pozitivní dopad takřka na vše, na růst, na blahobyt, na vzdělávání a tak dále. Je toto všechno možné? Říkám, že ano, ale musíme se všichni snažit spolupracovat a musíme projevit dostatek politické vůle. A těším se na to, že společně položíme základy pro takový trh práce, kde každý bude moci zrealizovat a uskutečnit svůj sen. Thank you. Děkuji. Teď dovolte, abych dal slovo paní Radce Maxové, předsedkyni výboru pro sociální záležitosti České poslanecké sněmovny. Prosím na pět minut, máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem si připravila krátkou prezentaci, eh, v angličtině budu mluvit česky, aby to bylo zajímavější. Uh, v České republice můžeme očekávat, jako v celé Evropě, vznik zcela nových profesí, včetně souvisejících pracovních míst, a to jak ve službách, tak i ve výrobě. To však neznamená, že by pracovníci, pracovní místa musela nutně zanikat jako celek, ale lze očekávat, že dojde ve velkém rozsahu k jejich proměně, kombinaci činností a především kombinaci lidské a strojové práce. Jaké výzvy nás čekají? Příležitosti pro stát, příležitosti pro zaměstnavatele, zaměstnance, aby docházelo k využívání technologického pokroku které lze využít k vyšší produktivitě a flexibilitě a k získání zaměstnání i pro skupiny, které mají v současné době velmi těžký přístup k zaměstnání. Jedná se především o rodiče, osoby se zdravotním postižením a pečující osoby. A také i osoby, které mají velmi špatnou dopravní obslužnost ve svém regionu. Další výzvu očekáváme v oblasti právní, daňové, ale i bezpečnostních aspektů alternativních způsobů zaměstnávání. Musíme také hledat způsoby, jak maximalizovat přínos jednotlivých forem spolupráce, objevovat nová specifika vedení lidí, motivovat je, stabilizovat a udržet především týmového ducha ve firmě, která bude vytvářet spoustu různorodých vztahů. Musíme naučit lidi všech generací novým dovednostem. Mezi další výzvy patří řídit roboty, včetně jejich naprogramování na nový proces. Musíme zajistit celoživotní vzdělávání související se změnou role aktérů v důsledku změny v organizaci práce. A v neposlední řadě musíme zajistit flexibilitu pracovního trhu, abychom propojili lépe rodinný a pracovní život, což je priorita Evropské unie. Která rizika ale můžeme naopak očekávat? Zaniknou nám pracovní místa, či se stíží přístup k zaměstnání některým skupinám osob, které mají nižší digitální gramotnost, či nižší kompetence, které neodpovídají potřebě adekvátně reagovat na probíhající změny na pracovním trhu. Sníží se sociální ochrana v některých nových formách organizace práce? Sníží se jistota nejen u zaměstnanců, ale i u zaměstnavatelů? Při nových formách práce lze u zaměstnavatelů očekávat možná nižší zájem o vzdělávání zaměstnanců při zvyšující se nejistotě dlouhodobé spolupráce, sílící konkurenci a zvyšujících se nákladech na vzdělávání. Mezi další rizika může patřit riziko zvýšeného ohrožení některých skupin. Předně se jedná o starší osoby, jejichž populace je charakterizována jak nízkou úrovní digitálních kompetencí, tak nižší úrovni formálního vzdělávání. Prohlubuje se prekarizace práce do budoucna. Může se snižovat ochrana pracovníků jak v oblasti pracovně právní, tak především v sociálním zabezpečení či ve zdravotní péči. A mohou také velmi dopadnout penetrace ICT technologií na oblast pracovní hygieny a psychickou zátěž, včetně stresu. Česká republika v číslech, co se týká nových forem zaměstnávání. V dohledné době dojde výhradně k úbytku objemu produktivní složky obyvatelstva, tedy k úbytku disponibilní pracovní síly. V následujících 20 letech by v podmínkách České republiky mohlo dojít k úbytku 10 pracovních míst a silně ovlivněno automatizací může být až 35 pracovních pozic. Do roku 2029 předpokládáme, že dojde zhruba k zániku 420 pracovních míst a ke změně u zhruba 1,4 milionu pracovních pozic. Zároveň ale však také předpokládáme, že dojde k úbytku pracovní síly, a to v predikovaném rozsahu 400 tisíc osob ve stejném období. Především se toto dotkne technických a odborných zaměstnanců, Méně se bude jednat o změnu u specialistů a u ostatních profesí očekáváme stagnaci. Nárůst poptávky naopak předpokládáme u kvalifikace obsluha zařízení. A neméně podstatnou roli bude na budoucím trhu hrát společná poptávka po některých službách a reakce veřejného sektoru na ní. Zejména půjde o sociální a zdravotní služby, po nichž lze v důsledku stárnutí populace očekávat zvýšenou společenskou poptávku jak v oblasti kvality, dostupnosti a i rozsahu. Dál. Sdílená ekonomika. Není zatím v podmínkách České republiky tak rozšířena jako v zahraničí. Na trhu dominuje především v České republice ubytování a doprava, začínají se rozšířovat i některé řemeslné či odborné služby, Regionální rozložení není rovnoměrné, soustředí se především ve větších městech. A zatím převažují u nás zahraniční formy, jako je Airbnb, Sharedesk, FlexiOffice či Kovo Brno. Online platformy. Dál. Online platformy eh, transformují trh práce především pracovně právní vztahy ve dvou rovinách a to je posun od tradičních pracovních poměrů k formám, které odpovídají spíše samostatně výdělečné činnosti, a za druhé, jedná se o práci na dálku, což je vyšší flexibilita, můžeme zapojit širší kruh osob v různých regionech či s různým handicapem. Na závěr bych chtěla říci, co nás čeká. Podle převládajícího názoru odborníků je nyní potřeba stanovit pro sdílenou ekonomiku a další nové formy jasná pravidla zejména v následujících oblastech. Právní zázemí pro zaměstnance musíme definovat status jednotlivce, který poskytuje službu. Za druhé pravidla zdravotního a daňového systému. Za třetí ochranu duševního vlastnictví. Za čtvrté legislativa a ochrana spotřebitele za páté pojištění odpovědnosti platform a za šesté regulovat tendenci některých platform k monopolizaci. Velmi vám děkuji za pozornost. Okay. <coughs> Thank you very much. Děkuji. Paní Maxová. Budu hovořit rumunsky. Můžeme nyní zahájit diskuzi s paní Světlanou Angelovou z Bulharska. Je místo předsedkyní výboru pro práci a zaměstnanost. Máte slovo. Vážení poslanci, eh, jedná se o dynamiku při modifikaci trhu práce. To vše vyžaduje reformy. My v Bulharsku zaznamenáváme významný hospodářský růst, zlepšuje se situace na trhu práce, ale stále ještě zůstává rozdíl mezi poptávkou a nabídkou co se týče eh, pracovní síly s určitou kvalifikací a s určitými znalostmi. Stát nabízí nástroje pro omezování nerovnovách a bulharská vláda každoročně schvaluje nové aktivity pro trh práce. Slogan pro rok 2019 je eh, zlepšit trh práce pro kvalifikovanou pracovní sílu a snažíme se získávat a vytvářet nové pracovní příležitosti i pro dlouhodobě nezaměstnané. Eh, my jsme zahájili celou řadu nových operací, které umožní také nový způsob učňovského vzdělávání a zlepšování kvalifikací. Eh, máme nové formy vzdělávání osob, které mají práci, ale také pro nezaměstnané kteří po absolvování takovýchto programů mohou být zaměstnáni. Eh, snažíme se eh, také mm, cílit eh, nové možnosti vzdělávání eh, pro dlouhodobě nezaměstnané, aby mohli získat klíčové dovednosti. Eh, polovina je financována ze státního rozpočtu a o tyto formy je nový zájem, velký zájem. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A teď z Itálie si vyslechneme eh, Serakiany Doboru. Poslanec zaměstnaneckého výboru SAD, prosím. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. V posledních letech jsme v Itálii eh, provedli rozsáhlou reformu trhu práce a to ve směru, o kterém už hovořili předřečníci. Eh, mám, realizovali jsme investice eh, co se týče krize a hlavně nám šlo o posílení flexibility a o vytvoření většího množství pracovních míst. Kvalita práce je pochopitelně rozhodujícím faktorem e, když máte jenom pracovní místa, která můžete nabídnout na omezenou dobu nebo nové formy práce, pak e, zdaleka nestačí, toto nestačí, protože nejsou uznány v rámci systému, jsou tady technologické změny, které tímto často nebývají pokryty. Chtěl jsem se zeptat zpravodajů. Já jsem se zeptat zpravodajů. Výbor Eh, pro zaměstnanost našeho parlamentu. Chtěli by se spolu s eh, komisí eh, posílit iniciativy, které by se mohly možná týkat všech členských států. Například mám na mysli peníze v nezaměstnanosti pro celé evropské teritorium a tím by abychom zajistili prostupnost ehm, na trhu práce, toto by se usnadnilo. Druhá věc je tato otázka. Ehm, parlament a komise mají v úmyslu investovat do kvalifikační systém vysokoškolský, chtějí tady ehm, investovat do vzdělávání odborného ehm, personálu, tak aby lidé nevypadávali z toho práce, protože trh práce se tak rychle mění. My v Itálii bychom si přáli, aby eh, parlament nebo komise eh, tady mm, vyslal signál. Děkuji. A Kypr. Děkuji. Kukatel, to je, doufám, že jsem správně vyslovil vaše jméno. Ano, rovně jste eh, zástupcem eh, eh, ve výboru pro sociální záležitosti. Máte slovo. Ano, děkuji. Co se týče situace zaměstnanosti na Kypru, a co se týče sociální otá- sociálních otázek, je to tak, že Neoliberalismus, tato nová verze kapitalismu dominuje Evropskou unii. To znamená, že práce eh, upravována na základě kolektivního vyjednávání se stává minulostí. Máme tady minimální platy eh, a na finan- a pohlíží se prostě na všechny možné nástroje a stabilní pracovní místo e, je v ohrožení. Systémy sociálního zabezpečení e, e, velice ovlivňují veřejné finance, proto se prodloužil věk odchodu do důchodu a máme tady také možnosti soukromého zabezpečení, protože veřejné finance na to nestačí. Ale stát má povinnost zabezpečit základní péči pro všechny občany. A když se na to podíváme, Máme tady co dočinění s určitým zkreslením, bohužel, na trhu práce. Na základě smluv Evropské unie by to vše patřilo do svrchovanosti vnitrostátní politiky, ale v rámci paktu stability a jiných nástrojů a opatření se vnucují takovým způsobem, že se stále více prosazuje tento neoliberalismus na evropské úrovni a jedná se o stále větší deregulování právě pro země, které měly sociální programy. A máme tady počet osob, eh, který se násobí bez práce v prekérních podmínkách. Ono se sice říká, že nezaměstnanost klesá, ale my všichni víme, že existují také velice levné pracovní síly, eh, protože ti vzdělaní hledají práci v jiných státech. Mm, enormně vzrostl počet smluv na částečný úvazek a Většina zaměstnanců se odstla v prekérních pracovních podmínkách, protože neměli jinou volbu. To je tedy obraz Evropské unie. Jedná se vlastně o nesprávný obraz. Dnes 30 zaměstnanců Eh, pracovních příležitostí je pokryto z veřejných rozpočtů, ale 18 je, jsou i v prekérních pracovních podmínkách. Infrastruktura, lokální eh, ztrácí možnosti a mm, chybí E, školky, jesle, e, chybí sociální zabezpečení pro staré a péče o staré osoby. Ještě jednou, co je třeba učinit? No ne deregulovat, ale přinutit zaměstnavatele, aby akceptovali kolektivní vyjednávání. Je třeba mít minimální příjem e, a je třeba schválit taková opatření, která zlepší kvalitu života tak, aby mohli lidé vést kvalitní život. Ale bohužel nic z toho není součástí dnešních diskusí v Evropě. Hovoří se o Junckerově plánu v souvislosti se sociálním pilířem, ale jedná se pouze o krásná slova, eh, po, eh, která nečiní nic jiného, než jakoby na oko zkrášlují tento neoliberální model. Ehm, a to všechno slouží právě jenom těm největším kapitalistům. Ehm, a je tady snaha vytvořit nějakou evropskou agenturu pro práci. Není to žádná organizace, která by zlepšila pracovní podmínky. Je to agentura, eh, která mm, eh, bude sbírat nejrůznější informace, aby mohly pokračovat neoliberální cestou v Evropě. Mulțumim și noi, e, chiar dacă ați depășit. Děkuji. A vy jste teď hovořila trošku déle než dvě minuty, ale protože se zase nepřihlásilo tolik lidí o slovo, tak jsem si říkal, že se e, to možná vyplatí nechat vás domluvit do konce, protože to byly důležité body. Nevím, jestli z Evropského parlamentu se ještě někdo hlásí o slovo. Ne, zdá se, že tomu tak není. Jinak bych předal slovo eh, předsedovi výboru pro zaměstnanost eh, ze řeckého parlamentu. A třeba se připojí k tomu, co eh, říkal zrovna kolega z Kypru. Η co, co právě řekla moje předřečnice, tady zastávala poměrně jasnou politickou linii. A já se mohu pod to podepsat. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tyto nové formy práce velice často znamená zhoršování pracovních podmínek a, zhor- a odstraňují ochranu zaměstnanců. Řecká vláda čelí těmto novým formám práce prostřednictvím legislativních textů, aby se zaručila práva pracujících, ale také konkurenceschopnost ekonomiky. Ale často jde, jde také o to, aby se zabránilo tomu, aby zaměstnanci se nedostali do nejisté situace, aby tady nevznikly příliš nebezpečné formy práce. A my se snažíme realizovat opatření pro podporu co největšího počtu nezaměstnaných, aby bylo možno je zaintegrovat zpět na trh práce. Během eh, minulých tří, čtyř let eh, jsme byli pod memorandem Evropské unie, ale podařilo se nám snížit nezaměstnanost o 8 Většina vytvořených pracovních příležitostí eh, byly na plný pracovní úvazek. Na druhé straně od poloviny roku 2018 jsme vytvářeli nové podmínky podle kolektivního vyjednávání a to pomohlo 200 tisícům zaměstnanců. Už 20 let se hovořilo o pracujících, o takzvaných zaměstnatelných pracujících, kteří takřka zničili pracovní podmínky. A je třeba čelit populismu ze strany pravice. Nezapomínejme na tento fenomen, když hovoříme o ochraně sociální. Děkuji. Další. Paní Lisna Igens Irska, rád bych udělil slovo. Je členkou výboru pro zaměstnanost eh, nezařazena. bohužel zapnout mikrofon. Řečnice si nezapla mikrofon. Now? Ano. Tady jsme v Irsku, pozorujeme to, že se teď mm, posuneme z těchto diskuzí o míře nezaměstnanosti. Mnohdy to bylo využíváno takovým simplistickým způsobem. A teď se posunujeme k tomu, že si uvědomujeme, že jsme v krizi, co se týče kvality mm, zaměstnání. A to jsou otázky, mm, kterých jsme se dotýkali, dotkli. A když jsme právě eh, sledovali otázku flexibility, myslím si, že tento výraz byl teď už pokryt, obsazen, protože tady máme, máme synonymus, eh, synonym tady bylo eh, prekérní pracovní podmínky. Já myslím, že to je velice eh, spojeno s, s předvídatelností, s možností, aby lidé plánovali svou práci a svůj osobní život. Myslím si, že tady musí být možnost se znovu věnovat této myšlence, například práce na částečný úvazek, možnost plánovat si práci. Některá pozitivní opatření v Irsku, ta přicházejí z opozice, ale diskutovalo se o nich. Měli jsme tady zákon o soutěži, například zvýšenou společné právo tarifního vyjednávání pro mm, osoby, které třeba mají individuální pracovní smlouvy. A myslím si, že mm, tady je obava. Jednak jsou tu vedlejší účinky mm, toho zvyšujícího se počtu prekérních pracovních podmínek a také lidé, kteří jsou na volné noze vlastně nuceným způsobem, anebo samostatně vydělečné osoby. Eh, ty ztrácejí možnost vyjednávat eh, tarifně. Takže toto teď pozorujeme. Je to takový posun, skutečný posun. A eh, já myslím, že to sledujeme napříč Evropou. Snažíme se definovat definovat eh, práci, co to je zaměstnanec, tak abychom měli jasno v této situaci, abychom se postarali o to, že tu nebudeme mít, eh, mm, eh, mm, že, tady budeme mít rozložené příjmy a že jednotlivci budou mít jistotu. A pozitivním eh, posunem je, eh, eh, jsou nové pracovní podmínky, to znamená takzvané nulové hodiny. Tady jsme zavedli nové formy zaměstnanosti tak, aby lidé měli možnost předvídat mm, tuto práci. Myslím si, že je důležité v mém výboru a také v řadě dalších, že spolupracujeme, že proleze své s pojmem sociální ochrana. A některé procesy týkající se sociální ochrany, ty nebyly outsourcovány a mm, vlastně ty nutí lidi pracovat v nejistých pracovních podmínkách a máte eh, lidi v celém takovém cyklu nejistých pracovních podmínek, stále se to opakuje a eh, pak se tady vlastně dotuje taková nesprávná, eh, posluje nesprávná praxe. Myslím si, že se musíme podívat na vzdělávání. Pokud mluvíme o zaměstnání, tak se musíme postarat o to, abychom měli kvalifikační opatření, aby to bylo na stole jako jedna z možností, aby lidé nebyli tlačeni do krátkých pracovních poměrů. Hodně mluvíme o digitální ekonomice pozice na tomto poli. A já si myslím, že to je eh, taková oblast, kde se to sjednocuje. Eh, měli bychom se zajistit to, aby tady eh, byla rovné pracovní podmínky, ale další věc je péče. To je velice intenzivní práce, do toho se hodně investuje, například je to kultura startupů. A toto se stává stále důležitější. Musí se to rozvíjet, takže to bude zaměstnání velice, které bude posilováno od samého začátku. Víme, že jsou tady oblasti, kde je dominantní péče a někdy máme eh, tendenci tady mít sníženou kvalitu a toto nesmíme dovolit. Důležitá věc, jedna z posledních posledních poznámek Proces outsourcování, který se začíná eh, prosazovat, například hm, veřejné služby, z eh, eh, poskytování veřejných služeb se tady můžeme poskytnout dobrou kvalitu. Je to možné inovovat, můžete se tedy změnit praxe, může to působit inovativním způsobem, ale protože právě se to tolik outsourcuje, tak je velice hm, obtížné jít do hm, smluv a já si myslím, že tomu se musíme věnovat. A pak veřejné zakázky. Jak budeme pracovat na silnějších opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek? Děkuji vám. Eh, Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli to byl poslední příspěvek, doufejme, že ne, protože máme k dispozici ještě 10 minut. Stále ještě je možné, abychom pokračovali v diskuzi. Možná by chtěl vystoupit někdo z výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu, e, zástupce Finska. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem z Finska. A e, co se týče zlepšování zaměstnanosti. Musíme říci, že e, míra nezaměstnanosti je v současnosti asi 6%. Asi 200 tisíc osob jsou osvč. To znamená, že v naší zemi je stále více osob samostatně výdělečně činných. Situace je poněkud složitá. Můžete být tedy z části osevč, potom budete bez práce, potom budete za mě stancem, studentem, podnikatelem. A ani ve veřejném sektoru nelze říci, kam vlastně patříte a e, e, pokud vypadnete e, z různých tedy přínosů forem zaměstnanosti, máme tedy různé modely základního příjmu a opravdu jsme se snažili řešit dlouhodobou nezaměstnanost. A když jsme zkoumali výsledky, tak jsme skonstatovali, že lidé byli spokojeni, ale přesto to nepřineslo nová pracovní místa. Snažili jsme se Eh, zaktivizovat lidi, aby hledali i krátkodobé úvazky, ale v současnosti usilujeme o moderní eh, metody. Máme digitální systém v reálném čase, kdy je možné eh, pracovat a kombinovat to i s podporou v nezaměstnanosti a je to jako v některých dalších zemích. Když to porovnáme, můžeme vytvořit nový model základního příjmu, který povede eh, k lepší aktivizaci lidí eh, oproti tomu předchozímu systému. Děkuji. A poslední řečník bude z Rumunska, bude to paní Vatrefe, která je tajemnici výboru pro práci. Já tedy budu hovořit já jsem vlastně tedy eh, Maďarka žijící v Rumunsku, ale budu hovořit tedy jazykem země, kde žijí. Děkuji mnohokrát za pozvání. To bylo velice zajímavé dozvídat se, jak je možné vytvářet eh, nové pracovní příležitosti a zajistit slučitelnost eh, pracovního rodinného života. Pracovní příležitosti mizí a v celé řadě eh, evropských zemí narážíme na demografické problémy. V podstatě máme dvě možnosti. Budeme vytvářet takové pracovní příležitosti, které tu slučitelnost pravidelnost zaručí. Eh, matky se budou moci starat o děti, ale současně budou moci i pracovat. A také eh, umožníme eh, rychlejší vstup na trh práce po porodu a my v Rumunsku přemýšlíme o různých pobídkách a také řešíme otázku Eh, starší generace, která je opravdu velice aktivní a má fyzické schopnosti z hlediska psychologického eh, sice nepracuje, ale jinak tato generace je velice aktivní a to je také velká výzva. Eh, mohou se tedy seznámit s digitálními technologiemi. Digitální technologie nám mohou také pomoci, ale musíme přemýšlet o možnosti aktivního stárnutí. Eh, hovoříme o věku odchodu do důchodu. Eh, ten můžeme odsunovat. Já nevím, co to bude znamenat pro mě, až se bude blížit můj odchod do důchodu, ale musíme také přemýšlet o integraci osob s postižením do trhu práce, o možnosti pracovat z domova a také musíme uvažovat o bezpečnosti při práci. Je třeba zajistit, eh, že ti, co mají například eh, krátkodobé úvazky, co pracují eh, doma, mají dostateč zabezpečení. Musíme také sledovat nezaměstnanost versus potřebu potřeby trhu práce. Musíme se snažit reagovat na potřeby trhu práce. Co se týče kvalifikačních eh, opatření, a je třeba, abychom vzdělávali osoby s těmi správnými kompetencemi, které zaměstnavatele potřebují. Je třeba, eh, aby eh, bychom hovořili například o digitalizaci, pracovníci si musí eh, eh, osvojit nové dovednosti. Děkuji, děkuji všem, kteří vystoupili. Časově jsme na tom velice dobře. Ještě není 18.10, proto teď ještě dostane slovo Tomas Hendl jako předseda našeho výboru. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem velice pozorně sledoval průběh naší diskuze a rád bych učinil tři krátké připomínky k některým pojmům, které zazněly i během naší diskuze. Podle mého názoru se eh, někdy používají, aniž bychom o nich příliš přemýšleli. Za prvé, flexibilita dnešní době už nebude nikdo vážně diskutovat o tom, že e, zaměstnanost nemá být flexibilní, ale otázka je, jaký druh flexibility máme na mysli. Bezpodmínečné přizpůsobování se zaměstnanců jakýmkoliv formám práce, podmínkám, časům, anebo flexibilita tom smyslu, aby se tvůrčím způsobem eh, podíleli na rozvoji pracovních podmínek. Velice málo se diskutuje o této flexibilitě na eh, národní úrovni i na evropské úrovni se eh, tímto tématem ještě budeme muset zabývat. A ještě druhý bod. Je to téměř chiméra. Je to otázka digitalizace. Já z, Znám tedy eh, tu digitalizaci a znám celou řadu lidí, kteří to pokládají za možnost vytváření nekonečného množství pracovních příležitostí a já tomu moc nevěřím, protože eh, vím, že existují podniky, například podnik, který měl dříve 900 zaměstnanců a zavedl eh, ve všech oblastech digitalizaci a v současnosti má eh, dvojnásobnou eh, výrobu a pouze devět pracovníků. Když tedy přemýšlíme o dopadech digitalizace na svět práce, nebo kdo nepřemýšlí o rozdělení práce, tak ten by měl spíše mlčet, pokládat digitalizaci za eh, tu nejvyšší eh, možnou formu, která nás zachrání, to ne. Já vzhledem k času ty připomínky ponechám bez komentáře, ale musíme dělat ještě spoustu věcí, abychom byli schopni charakterizovat, a nejenom charakterizovat, ale i čelit tomu, co nás v budoucnu očekává, protože se musíme obávat, že lidé, kteří jednoho dne, a říkám vědomě, s eh, nekritickými eh, prvky eh, budou podlehat maximálnímu eh, přizpůsobení. Bude to tedy podle mota dostáváš dost peněz, tak eh, drž ústa. Takže když hovoříme o základním příjmu, tak musíme rozvíjet inteligentní modely, aby zaměstnanci nepodlehli agónii a velké frustraci, ale aby se snažili eh, vytvářet nové pracovní příležitosti a vztahy a podíleli se na inteligentních řešeních. To je také úkolem politiky, protože kdybychom dosáhli toho, že by lidé jenom frustrovaně přemýšleli o svém výkonu, o svých pracovních podmínkách a záleželo by jim jenom na příjmu, tak eh, bychom nemohli hovořit o eh, společné sociální Evropě. Takže eh, náš úkol, úkol národních parlamentů i na evropské úrovni spočívá v těchto úvahách. Já jsem tedy využil toho času a chtěl bych přejít k dalšímu bodu a nejprve bych chtěl poděkovat Adrianu Solomonovi, že vedl první část naší diskuze. Nyní přejdeme k druhé, neméně komplikované části. Na co jsem zapomněl? Dobře, přejdeme tedy k druhé části a ta druhá část je průběžné sledování a hodnocení aktivit členských států osob se zdravotním postižením jako integrální součást evropského semestru. Požádali jsme dva hlavní řečníky, aby nás uvedli do tohoto tématu, abychom potom mohli vést fundovanou diskuzi. Je to Karla Tavareš, členka výboru eh, pro práci a sociální zabezpečení portugalského parlamentu. Můžete se prosím usadit tady u nás a druhým řečníkem bude Ante Babič, eh, eh, člen chorvatského eh, parlamentu zodpovědný za eh, systém práce a důchodový systém a sociální partnerství. Eh, každý řečník bude mít k dispozici pět minut. So. Tak. Kdo začne? Karla Tavareš? Prosím, máte slovo. Mhm. Ano, děkuji. Děkuji za pozvání. Jsem ráda, že někdo z portugalského parlamentu zde může promluvit. Máme chartu osob um, a práva lidí s postižením. Um, um, v roce 2009 bylo podepsáno v Portugalsku v nedávných letech práva lidí s postižením a jejich rodin eh, byla eh, v centru pozornosti práce portugalské vlády. V rozpočtu na rok 2017 eh, vláda začleněna eh, toto eh, mezi priority. A začali jsme s novým rámcem, připravili jsme nový rámec pro občany s postižením. Současná vláda teď schvaluje různá inovativní opatření pro to, aby bylo možné začlenit tyto osoby s postižením a abychom mohli plně zohlednit jejich nezávislost, autonomii a důstojnost. E, chceme jim e, na pomoci, aby měli nezávislý život a e, chceme mít fungující systém podpory pro osoby s postižením, tak aby ty tam osoby mohly vykonávat aktivity, které by jinak normálně vykonávat nemohly. Jedno opatření bylo začlenění těchto osob a to je taková sociální inkluze lidí s postižením. Chceme zlepšit jejich autonomii a chceme jim pomoci zvýšit účast ve společnosti. Portugalská vláda v roce 2017 schválila tato opatření. Eh, schválila také další opatření zacílené na snížení chudoby. V okruhu těchto osob eh, byla zavedena opatření pro zjednodušení podpory a rámce, eh, rámce celé podpory pro osob s postižením. V roce 2019 chceme mm, rozjet tato opatření a také je budeme rozšiřovat na mladé lidi a děti. Takže toto bude k dispozici lidem s postižením všech věkových skupin, eh, bude zlepšena jejich inkluze. 80 osob s postižením bude pokryto těmito opatřeními. A ehm, portugalská vláda rovněž schválila opatření, která jsou zaměřena na eh, snížení daní ehm, pro osob, které nepracují s postižením a eh, také se zvýšilo procento dotací ehm, které eh, poskytují například třetí strany. A eh, je poskytována také podpora rodinám. Je to podpora, je to na podporný nástroj pro osoby s postižením. A toto je podpora ve formě školení, eh, patří k tomu různá opatření, která podpoří sociální inkluzi těchto osob. Daňové břemeno bylo sníženo. pro vozy, které jsou najímány nebo které jsou koncipovány pro e, osoby s postižením a má tím být podpořen e, také tzv. inkluzivní cestovní trh. A proto tady máme, toto také e, pokrývá poslední generaci ehm, vozů a potom přístupnost, lepší přístup. Máme ministerstvo práce a ehm, v tomto ministerstvu nyní plánujeme novou infrastrukturu. Eh, v prosinci roku 2017 jsme začali eh, s eh, takovým pokusným sledovacím programem. Chceme zjistit, jak municipality mohou zlepšit přístup k různým zařízením, mají být sníženy nebo odbourány překážky a veřejné služby mají být přístupnější. Digitalizace je dalším tématem. A Rádi bychom byli schopni vytvořit, eh, rozpracovat dokument, který se bude věnovat mm, míře postižení osob, mm, který se toto týká. Chceme zlepšit jejich situaci, co se týče diskriminace a také mest, které jsou vypláceny osob s postižením. Eh, ověřujeme nejrůznější eh, věci a máme tady nový systém, který byl zaveden. A ten stanovuje cíle pro podporu a vzdělávání, další školení a toto je právě multidisciplinární. A schválení nového právního režimu pro doprovázení nezletilých z roku 2008 zrušil tu nerovnost, která tady existovalo ale mm, e, zároveň se zhoršil přístup pro osoby s postižením. Je třeba snažit se zlepšit také právo na sebeurčení e, těchto osob a španělská vláda se snažila také zavést taková opatření, e, která zlepšila přístup na trh práce pro všechny. A to vidíme na základě vynikajících výsledků, které teď máme v ukazatelích zaměstnanosti v Portugalsku. E, jedná se o nový program pro celou řadu zúčastněných stran na základě nejrůznějších programů v rámci vzdělávání, ale e, kombinované vzdělávání na školách s učením se v Mm, továrnách či na místě. Prostě kombinace toho duálního systému je také, eh, bylo schváleno nové právo, nový zákon, který umožnil mm, lepší vzdělávání osob pro eh, osob s postižením. A e, Rada ministrů 6. únoru tohoto roku schválila balíček opatření, e, které by mělo zlepšit informovanost osob s postižením, protože současná vláda si dala jako prioritu zlepšit postavení osob s postižením aby se zlepšilo ta, zlepšila také důstojnost těchto osob, které e, jsou zranitelné. Vážené poslankyně, vážení poslanci, e, v Evropě chceme mít Evropu spravedlivější, e, a demokratičtější, kde všichni budou přispívat svým dílem a každý bude mít důstojnou profesi. To je Evropa, kterou si přejeme a Evropa, pro kterou budeme i nadále bojovat. Děkuji vám. A teď se dostáváme k dalšímu řečníkovi a než k němu přejdeme, tak bych poprosil kdo by se rád chtěl přihlásit o slovo? Teď máme žluté kartičky, tak abychom to mohli diferencovat, ty, kteří se hlásí o slovo. Máme tady tři zatím. Další ehm, rádi přijmeme. Tak a teď následuje Ante Babič, ehm, člen výboru pro eh, práci, důchodový systém a sociální partnerství Chorvatského parlamentu. Prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, pane Hendle. Eh, vážení kolegové, eh, členové eh, Evropského parlamentu, zástupci národních parlamentů, je mi velkým potěšením moci se zúčastnit mm, tohoto parlamentního týdnu právě mm, ve chvíli, kdy Chorvatská republika se připravuje na první předsednictví v Evropské unii v roce 2020. Jsem zvláště rád, že tady mm, že, jsme, že máme velmi dobrou spolupráci s kolegy z Rumunska a Finska a také se e, připravujeme na to, že e, se ujmeme e, závazku v rámci trojky v Evropském parlamentu. Je mi velkou ctí moci pohovořit na tomto setkání. Jsou to velmi důležitá témata, jako například sledování a vyhodnocování aktivit v členských státech týkajících se osob s postižením, a to vše v rámci Evropského semestru. Tak jako ostatní členské státy Evropské unie, Chorvatsko aktivně pracuje na tom, aby byla zohledněna lidská práva a aby se osoby s postižením mohly e, účastnit e, života ve společnosti jsme přitom vedeni Evropskou úmluvou o právech osob s postižením a zvláště je tu Evropská strategie zaměřená na postižené osoby 2010 až 2020 a v parlamentu schvalujeme strategii zaměřenou na začlenění osob s postižením 2017 až 2020. A Tady se schvalují eh, dokumenty Evropské umluvy z 78 opatření, které byly definovány v rámci této strategii. 35 opatření již bylo eh, realizováno. 35 eh, bylo částečně provedeno a my to považujeme za dobrý výsledek. Cílem politiky zacílené na osoby s postižením Eh, v rámci evropského semestru v Chorvatsku je otevřenost a přístupnost všech součástí života a aktivit eh, osobám s postižením. Učinili jsme řadu pozitivních kroků v tomto smyslu, takže mi dovolte zdůraznit některé z nich, protože eh, má kolegyně z Portugalska už některé z nich zmínila. Finanční statut osob s postižením se zlepšil a také mm, lepší přístup ke službám pro děti s postižením a mm, dospělých s postižením. Zvýšily se různé benefity, e, tak abychom zabránili e, chudobě a mm, zvýšila se také míra sociálního zabezpečení. A rovněž schvalujeme e, legislativu, tak abychom podnítili osoby s postižením, aby se mohly lépe začlenit na trh práce. Stejně tak tady máme kvóty pro, vše, pro zaměstnavatele a také pro oblast samostatně výdělečných osob. Máme také, mm, pomáháme také e, učit děti s postižením. Máme tady asistenty, které, kteří jim pomáhají. Definovali jsme e, nový program pro střední školy, který má zlepšit e, zaměstnanost osob s postižením, zároveň začlenujeme eh, služby osobních asistentů pro osoby s postižením. A také máme programy tzv. deinstitucionalizace, jde o rozvoj služeb mimo instituce a to je zaměřeno na děti, e, mládež a také dospělé osoby s postižením. Bohužel musím konstatovat, že přestože tady bylo vyvinuto zásadní úsilí, e, neustále investujeme do zlepšování e, situace těchto osob s postižením v Chorvatsku, přesto ještě pořád je prostor, jak tyto věci vylepšovat. Například potenciál pracovní osob s postižením nebyl úplně eh, prošetřen. Víc než 70 tisíc osob Eh, které mají tuto pracovní eh, možnost, možnost pracovat, eh, není zaměstnáno. Musíme vyvinout další úsilí, jako například postarat se o nové dopravní možnosti, adaptované pracovní podmínky, uspůsobené pracovní podmínky a další opatření. Velkým pozitivním krokem je právě míra přístup, lepší přístupnosti. Ale potřebujeme ještě pořád mechanismy a nové postupy, v místech, kde eh, není tento eh, přístup mm, umožněn. Pak jsou tady také kroky v oblasti deinstitucionalizace. Tyto ještě nejsou dostatečné. A proto musíme věnovat větší pozornost službám, které jsou zapotřebí pro osoby s postižením, tak, mm, aby mohli zůstat v rámci svých rodin. Eh, slyšel jsem svou kolegyni z Portugalska a chtěl bych, mm, abyste, abychom všichni v této diskuzi pohovořili o pozitivních pozitivních nebo negativních zkušenostech eh, s, v rámci mm, deinstitucionalizace. Mm, pracoval jsem nějakou dobu jako náměstek ministra eh, pro osoby s postižením na ministerstvu eh, pro sociální politiku a mládež. A Začínali jsme procesem deinstitucionalizace možná tím nesprávným způsobem, protože jsme deinstitucionalizovali osoby eh, s mm, vážnějšími formami postižení. A eh, to byla jedna z našich chyb. Myslím si, že tu máme celou řadu problémů mm, v této oblasti. Jsme si vědomi toho, že musíme mm, vyvinout větší úsilí, zvláště v rámci evropského semestru. A to v těch částech, kde nás čekají výzvy. Tak například 1. ledna 2019 byl pochválen eh, nový zákon eh, eh, pěstounství. Toto je velice důležité pro deinstitucionalizaci dětí a dospělých, kteří jsou umístěni v institucích a má to také zlepšit kvalitu služeb péče, tedy pečovatelských služeb v těchto pěstounských rodinách. Dále Eh, se chystáme schválit eh, zákon, chceme mm, využít ehm, psy eh, pro tyto osoby, například psy určené pro terapii, pro rehabilitaci a vodící psy pro mm, slepé osoby. Je tu dále řada aktivit zacílených na lepší provádění Evropské umluvy a Evropské strategie pro osoby s postižením. Tato témata jsou velice důležitá pro Chorvatsko a pro Evropskou unii. Všichni si přejeme, a už jsme se dostali hodně daleko eh, v našem přání učinit ehm, Evropskou unii, eh, z Evropské unie pozitivní příklad na globální úrovni. A to nejenom co se týče ekonomiky, ale také co se týče kvality života a ochrany nejzranitelnějších osob naší společnosti. Budeme-li si přát dosáhnout tohoto cíle, eh, tak eh, musíme eh, mít rovné podmínky pro všechny, zvláště pro ty, kteří jsou nejzranitelnějšími články v naší společnosti. A závěrem bych rád konstatoval, že jsme učinili malý krok um, kupředu ve v chorvatském parlamentu pro osoby s postižením. Jsme Tady máme zvláštní místo, kde těto lidé mohou pohovořit v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám tady celou řadu přihlášek o slovo. Kdo by se chtěl ještě přihlásit do diskuze, tak toho využijte v nadcházejících minutách, potom ten seznam řečníků uzavřeme, abychom včas skončili. Světlana Angelová má slovo. Светлана Ангелова. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v rámci evropského semestru pokračujeme v naší práci pro povzbuzení integrace ohrožených skupin, včetně osob s, s postižením. Ráda bych napřímila vaši pozornost na naše hlasování v prosinci minulého roku, kdy se jednalo o schvalování zákona, udělali jsme eh, jako jednu z priorit naší vlády právě zlepšení osob s postižením na trh práce. A také z eh, vytvořením dalších příležitostí v chráněných pracovních dílnách pro osoby s postižením je to právní předpis, který zaručuje zaměstnanost osob s postižením eh, v rámci běžného pracovního prostředí. A vytvoříme také specifický fond pro nezaměstnané. Ministr pro sociální záležitosti eh, chce vytvořit specifický program pro motivování zaměstnavatelů pro vytváření nových pracovních příležitostí eh, pro eh, trvalých pracovních příležitostí, tedy vznik pracovních míst pro osoby s postižením. A to jsou tedy cílové skupiny eh, specifického zákona týkající se sociální a solidární ekonomiky, aby se zlepšil přístup na trh práce a také profesní kvalifikace a tak se překonaly rozdíly. Děkuji. A to jste dodržela přesně čas a teď tady je pan Maňos. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, rád bych vám řekl, že řecká vláda se nesmírně zajímá o solidaritu a e, snaží se vytvářet rovný přístup k pracovním příležitostem na trhu práce. Vytvořili jsme reformy v rámci našeho systému národního vzdělávání jak prvního a druhého stupně a také jsme přinesli, zavedli nezbytné změny pro lepší integraci osob s postižením již na školy. E, Mm, máme tady také speci speci, agentury práce specializované pro osoby s postižením, aby tyto dostaly lepší podporu. Eh, uznávali jsme také Brailo, Brailovo písmo pro řecké občany a tím se zlepšil tedy přístup na trh práce pro osoby se zrakovým postižením. Mm, také jsme schválili opatření pro zlepšení trhu, pardon, o zlepšení přístupu osob s postižením na pláže. A v rámci lokálních zastupitelstev se rozvíjejí programy, které by měly lépe prosazovat příslušné úmluvy OSN pro zlepšení přístupu osob s postižením a také dětí, které doposud žili v ústavech, aby měli nové možnosti žít v rodinách, protože jsme schválili nový zákon o adopcích, aby se usnadnil život pro tisíce osob. Nám se jedná o sociální a solidární ekonomii, a proto jsme vytvořili například také mm, možnosti eh, pro trávení volného času o prázdninách. To je eh, program, který eh, byl financován z veřejných prostředků a řecká vláda se pokoušela než, neprovádět tady žádné škrty, i když jsme byli pod jihem memoranda z Evropské unie. Je třeba, abychom pokračovali v těchto programech, protože osoby s postižením mají právo na to, abychom je podporovali také jsme se snažili zlepšit daňové podmínky pro zaměstnavatele, které budou zaměstnávat osoby s postižením. Děkuji mnohokrát a teď paní Gróze. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych vás přivítat v tuhle pozdní hodinu. Jsem velice rád, že spousta z vás vystoupila. Já jsem byl již dlouho poslancem a to v Maďarsku. Já jsem se specializoval na rovné příležitosti a vzdělávání eh, zde na půdě Evropského parlamentu. Máme asi 50 míru zaměstnávání pro osoby s zdravotním postižením jednotlivých zemích jsou různá čísla. Například v Maďarsku jsme měli v roce 2011 20 Pracujeme na tom a podařilo se nám tu míru zaměstnanosti zvýšit na 40 To rozhodně není ještě dostačující a tak bych rád navázal na dva předřečníky, kteří hovořili o nutných opatřeních ke zlepšení situace. Nemá to být eh, dlouhý výčet eh, problémů, eh, se kterými se potýkáme v Maďarsku nebo v některých jiných zemích. Omezím se pouze na obecné připomínky. Trh práce a situace na trhu se průběžně posuzuje, zejména vzhledem k možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhou takovou oblastí jsou eh, opatření, která jdou právě proti zaměstnávání lidí s postižením. Když se je snažíme zaintegrovat do trhu práce, aby zdraví mohli eh, pracovat eh, společně s postiženými. A školení a další vzdělávání je stejně důležité i pro osoby s postižením lidé prostě eh, o sobě dostatečně nevědí. V tomto ohledu je také velice důležité celoživotní vzdělávání. A Evropský parlament může hrát velice důležitou roli eh, ohledně dostupnosti balíčku, který se bude projednávat a bude závazný pro všechny členské státy. To by měl být velký krok ku předu, eh, který umožní eh, zlepšení dostupnosti a věřím, že eh, i naše dnešní diskuze bude užitečná, a že budeme moci respektovat osvědčené postupy a učit se od sebe. Alice Mary Higgins. Um, Děkuji. Jenom několik málo připomínek, protože předtím jsem hovořila velice dlouho. Co jsme udělali ve výboru pro sociální ochranu, jsou eh, společná opatření eh, mezi vzdělávacím výborem a pracovním výborem v našem eh, parlamentu, zejména pro zdravotně postižené lidé, eh, velice často narážejí na byrokracii, tady je tedy zapotřebí velké úsilí, aby zvládali svou postižení, aby se přesunuli tedy od toho vzdělávacího systému, aby měli eh, přístup eh, k zaměstnanosti a to může blokovat jejich eh, postup. Přijali jsme v Irsku některá pozitivní opatření na pracovišti, to bude nyní vstupovat v platnost a také pod, pro podporu vzdělávacího systému. co se týče přístupu eh, k práci, tak se nám podařilo dosáhnout pokroku u postižených. Eh, to je jeden cíl, ale také musíme sledovat eh, vývoj kariérní dráhy a to je velice důležité eh, pro účast zdravotně postižených eh, v různých radách a ve eh, státních orgánech a také, když hovoříme o obční protokol OSN a Irska, tak tento protokol byl konečně ratifikován, ale já se ptám, zda byl tento protokol eh, ratifikovan tak, aby bylo možné prosazovat eh, různé standardy v procesu evropského semestru, protože eh, to závisí na tom, že tento přístup může být redukován tedy jak to budeme převádět na kvalitativní indikátory. To bude velice důležité. A nyní i v té zprávě z posledních let jsme vynaložili v Jirsku příliš mnoho na systém zdravotnictví. Jak to tedy budeme řešit eh, snižováním veřejných výdajů na jedné straně a na druhé straně budou lidé uplatňovat eh, svá práva v rámci té úmluvy. Děkuji. Děkuji vám a nyní to bude ale obtížné. z Krevi, Kuka Kukuma, určitě jsem ta jména nevyslovil dobře. Na poti os Kypros, echumen Kyrosia... Děkuji vám. Na Kypru už v roce 2011 jsme ratifikovali protokol OSN týkající se práv osob s postižením. A e, od roku 2013 do roku 2015 v období krize jsme připravovali akční plán, samozřejmě v na našem výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost se zaobíráme tímto akčním plánem pro osoby s postižením. Ale kdyby byrokracie nebyla tak velká, pardon, kdyby se nezlepšily byrokratické překážky a nezlepšilo se financování, tak zase zůstaneme jenom u krásných slov. Co se týče strategie pro osoby s postižením, byl tady také akční plán Evropské unie. Já jsem si právě vyslechla kolegy, kteří hovořili o svých plánech. I my máme kvóty pro eh, zaměstnávání osob s postižením, ale eh, díky škrtům a díky juhu pod memorandem v posledních letech se nezaměstnala v rámci kvót ani jedna osoba s postižením. Mm, a také, co se týče zaručeného minimálního příjmu, zavedli jsme určité možnosti, ale i tady čelíme problémům a je na vládě, aby dostala své odpovědnosti. Máme tady celou řadu problémů. Tady to není místo, abych se o tom všem zmiňovala. Ale samozřejmě je důležitá také kontrola, protože ratifikace se dělá na papíře, ale důležité je, jak se potom uskutečňuje v praxi. A ráda bych řekla, že v mé zemi máme velmi seriózní organizace osob s postižením, které velice usilovně pracují pro blaho těchto osob. A my si samozřejmě přejeme takovou společnost, kde pro takové typy osob nebudou existovat žádné problémy. Děkuji vám. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ Děkuji mnohokrát. Je mi velkým potěšením, že se mohu účastnit této diskuse a s velkým potěšením se eh, dovídám o pozitivních změnách eh, v Řecku, v Portugalsku a na Kypru je třeba zdůraznit, že navzdory mm, velkým problémům, kterým trpěly země na jeho, tyto země navzdory svým finančním problémům se snažily pomoci právě osobám s postižením. A e, také je dobré, že se pomáhá těmto osobám mm, v místě bydliště v jejich bydlišti. Eh, já se domnívám, že domácí péče nebo pomoc osobám postiženým eh, v jejich bytě je také velice výleži, velice významná a důležitá. Je třeba o tyto osoby pečovat a já se domnívám, že vaše přítomnost je nesmírně důležitá, protože tak můžete vyvíjet tlak, eh, na, aby na evropské úrovni byly přijímá, byla přijímána další opatření a programy pro zranitelné skupiny osob, aby se usnadnil život osobám s postižením. Je třeba naplňovat jejich základní potřeby, poskytnout jim také příslušnou péči a zlepšit jejich přístup na trh práce. A domnívám se, že všichni e, e, jsou ochotni podávat pomocnou ruku osobám s postižením, abychom mohli společně žít, koexistovat se všemi. To pomůže také osobám, které nemají žádný handicap, aby lépe porozuměli osobám s postižením, aby se stali lepšími lidmi, chcete-li když nějaká země nabízí eh, péči eh, eh, a pomoc v domácnosti, třeba aby také osoby s postižením o tom byly dostatečným způsobem informováni, ale aby byly také vybíráni kvalitní a vzdělání vyškolení pracovníky, kteří budou disponovat odpovídající certifikací, protože není možné poslat jen tak někoho těmto osobám. Je třeba postupovat dobrým způsobem, aby tady byla mm, zaručena certifikace domácí péče Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Děkuji a teď má slovo pan kolega Departul. Pokud se dobře dívám, je to kolega z Belgie. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se rád zmínil o zákonu schváleném v bruselském parlamentu, kde se jedná o posílení lokálních zastupitelstev a jejich finančnímu příspěvkům pro osoby s postižením a e, pomáháním jim v domácnosti. E, protože my tady máme celou řadu stížností s uskutečňováním tohoto právního předpisu, protože lokální zastupitelstva Eh, se snaží zbavit se této povinnosti a předávají to mm, pracovním úřadům a či zaměstnavatelům. Jsou to tedy zaměstnavatelé, kteří nyní usnadňují práci lokálním zastupitelstvům, ale především se tímto předpisem umožnilo lokálním zastupitelům aby se angažovali v integraci na trhu práce, protože finanční prostředky jsou věnovány tomu, aby se poskytly pracovní příležitosti s osobám s postižením. A je to tedy povinnost, která byla zavedena a to zase umožňuje podnikům či lokálním zastupitelům, aby i oni na radnici zaměstnávali osoby s postižením, aby se takzvaně demystifikovaly osoby s postižením, aby se vědělo, že mají své místo v našem životě. A já bych rád ještě jeden prvek vyzdvihl, než skončím. Hmm, určité zkušenosti ukazují, že na úrovni lokálních zastupitelstev a radnic Čili na straně veřejné zprávy, administrativní části, vidíme, že je velice dobře, když v té administrativě samotné působí osoba s postižením a je to dokonce rentabilní, protože to je osoba, která je daleko šťastnější v práci, je tedy daleko efektivnější a e, ne o, nemo, ne, nemá, není tak často nemocná jako lidi bez postižení, kteří jsou zaměstnáni. Děkuji vám. So, schön. Děkuji. A poslední řečnice je Radka Maxová. Máte slovo. Eh, já jsem velmi ráda, že téma eh, osob se zdravotním postižením je projednáváno zde na této půdě. Já musím říci, že Česká republika je poměrně na velmi dobré úrovni, co se týká ochrany práv eh, osob se zdravotním postižením. Přesto eh, i v naší republice je prostor pro zlepšování, protože jsme vlastně zavedli v minulém eh, volebním období asi před dvěma lety monitorovací orgán pro osoby se zdravotním postižením u ochránkyně veřejných práv a slibujeme si od toho vylepšení postavení těchto osob, jak teda v rámci sociální sociálních služeb, tak samozřejmě i v rámci eh, zaměstnávání. Připravujeme zároveň i zákon o sociálním podniku a o pracovní koordinační rehabilitaci, aby vlastně osoby, které se ocitnou na tom rozmezí zdraví, nezdraví, vlastně byly navráceny na zpátek do toho běžného života, aby jim byla poskytnuta nejen zdravotní péče, ale samozřejmě i ta sociální a psychická, aby se nám znovu vrátili do pracovního procesu a nebyly izolovány. Eh, máme i zavedený program pro podporu ze strany státu pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určitý počet handicapovaných eh, spoluobčanů, mají výhody od státu, to znamená, že mají odečty vlastně ze sociálních odvodů, což si myslím, že je velmi motivační a pokud nemohou z nějakého důvodu samozřejmě zaměstnat osoby se zdravotním postižením, tak mají povinnost odebírat od podniků, které zaměstnávají tyto osoby a pokud ani toto nejsou schopny, tak samozřejmě platí naopak jakousi daň státu, že nemohou nebo nechtějí zaměstnávat tyto osoby. Já bych ráda upozornila i na jeden fenomen, který se bude týkat celé Evropské Evropské unie, a to je zvyšující se počet psychiatricky nemocných eh, občanů, kteří samozřejmě budou možná velmi těžko zaměstnatelní na plný úvazek a proto, jak jsme tady hovořili eh, vlastně v panelu předem, tak eh, se nám možná budou rozvíjet v tomto směru i částečné pracovní úvazky nebo sdílená pracovní místa a v tomto případě je potřeba samozřejmě zabezpečit tu lepší sociální a zdravotní ochranu. Co se týká sociálních služeb, tak tak v České republice také směřujeme od deinstitucionalizace. Především eh, chceme posilovat finanční rozvoj terénních služeb, eh, odlehčovacích a sociálních a zvyšujeme příspěvek na péči od státu pro osoby, které mají velké postižení, aby mohly využívat tyto peníze od státu právě na sociální služby. A v minulém roce jsme na podporu zaměstnávání osob se zdravotním handicapem jako Česká republika člověka dali 6,8 miliard. Děkuji. Děkuji za tuto diskusi. Musím přiznat, že jako pro osobu, která není postižena Toto eh, pro mě eh, byl takový workshop eh, osvědčené praxe. Bylo dobré vyposlechnout si, co se děje všude v vlastní práci s postiženými osobami v různých parlamentech a zemích, co se tady všechno vyvinulo. Ale přitom mě napadlo, že dříve jsem jako člen Rady zaměstnanců organizoval různé akce a tady jsme měli separátní akce, Eh, pro eh, tě, osoby s těžkým postižením. A eh, tě, těžce postižené osoby mohly promluvit o své situaci, ale v podstatě tady nebyla žádná výměna názorů mezi těmito osobami s těžkým postižením a takzvanými osobami s, ne, s postižením, které není těžké. A myslím si, že mm, v tomto by mohl být klíč možného řešení, protože Myslím si, že nepostižené osoby se příliš málo zabývají tím, jak, jaký pocit mají postižené osoby, jak se jim daří a jak by bylo možné jim pomoci. A sám o tom ještě musím přemýšlet. Chtěl jsem toto jenom říci na závěr této diskuse a dát to jako podnět tak abychom se dostali i v této oblasti kupředu. Děkuji eh, Kostaně Kuneva a Máram Kozemu, jsou členové výboru pro zaměstnanost, který se eh, těmto záležitostem osob s postižením v tomto výboru obzvláště věnovali. A eh, toto téma výboru pro zaměstnanost v Evropském parlamentu budeme sledovat dále a budeme doufat, že výbory pro mm, osoby s těžkým postižením v příslušných národních parlamentech mm, to učiní také, tak abychom měli příslušné podněty a dostatek dostali na evropskou úroveň. Chtěl bych srdečně poděkovat za tuto diskusi. Dostali jsme se ke konci našeho pořadu jednání a teď bych ještě chtěl poprosit, nebo chtěl bych připomenout, že se teď přesuneme na večeři do domu Evropských dějin. Nemělo by tady, nemělo by tady zůstat osobní předměty, leže tam všechno to, co nepatří do této místnosti, mm, protože později se sem nedostanete, nemůžete si to vyzvednout, takže mm, bychom rádi požádali, abyste si vzali všechno sebou, eh, eh, co není, co, nemůže, co si můžete sebou vzít. A to asi to všichni zvládneme. Tak a teď Adrian Solomon ještě něco? Já jsem zapomněla Adriana Solomona, tak pardon. Ano, děkuji. Dámy a pánové, ještě okamžik, prosím. Chtěl bych vám všem srdečně poděkovat za to, že jste přijali naše pozvání, že jste se zúčastnili této akce. v rámci rumunského předsednictví rady. Chtěl bych vám sdělit následující. Obě témata, která jsme zvolili pro dnešek, mají spolu hodně co dočinění, protože digitalizace trhu práce a problémy osob s postižením Toto obojí může vést k tomu, že si musíme zvážit, jak tyto, os, musíme zvážit, jak tyto osoby lépe integrovat. Naše společnost do naší společnosti a zvážit také, jak by se lépe mohly etablovat na trhu práce. Máme k tomu odpovědající nástroje, které eh, by je mohly v tomto podpořit. Ty nám jsou stále více k dispozici a to vede k tomu, že tyto osoby mohou být lépe začleněny. Například eh, osoby, eh, které mají eh, oslabené zrakové možnosti. A předtím měli málo možnosti vykonávat nějakou profesi, ale v Rumunsku máme 42 eh, osob s takovým postižením, kteří pracují v branži IT. A jsou tady příslušné programy a techniky, které Eh, je v tom podporují v Rumunsku. Máme také radu, eh, takzvanou, která, se, která sleduje provádění umluvy OSN v rumunském. Toto je integrováno do rumunského senátu a máme k tomu odpovědající rozpočet. Takže eh, se tím můžeme postarat o to, že po celé zemi eh, se tato situace monitoruje, protože v EU máme víc jak 80 milionů osob s postižením. V Rumunsku je to zhruba 100 tisíc osob. A tyto lidé žijí hlavně ze sociálních eh, dávek, které jim mají eh, na pomoci eh, tomu, aby se zabránilo jejich vyčlenění ze společnosti. A mnozí z nich dostávají asistenty, tedy staráme se už opravdu o to, abychom je integrovali, ale když se teď tak, eh, eh, když si uvědomím, jak to vypadá se státními úřady i na lokální úrovni, tak ty se musí ještě více angažovat, protože třeba ve školách nebo v nemocnicích ehm, nebo na radnicích ještě pořád není dostatek kapacit k tomuto například, tak aby se lépe ehm, porozumělo eh, znakovému jazyku. Toho využil právě dnes, dnes kolega. A proto by měly vzniknout další programy profesní, měly by tady být k tomu použity strukturální fondy a také územní celky by mohly udělat v této věci více. A postarat se o to, aby osoby z této skupiny mohly být lépe začleněny. Všichni chápeme to, že osoby s postižením eh, se musí účastnit a chtějí účastnit eh, trhu práce. A že chtějí eh, být mobilní a proto je důležité, aby tito lidé měli bezbarevý přístup, aby měli přístup ke všem mm, možnostem. Doufáme, že budoucí trh práce eh, se postará ehm, o to, aby osoby s různým typem postižení mohly být přesto aktivní na tomto trhu, aby mohly vykonávat profesi nebo případně z domu a aby tak přispěli svým dílem k tomu, že se společnost bude rozvíjet dále. A my bychom měli zajistit eh, to, že eh, těmto lidem budou dány k dispozici všechny možnosti no, pro to, aby se dostali z této situace, kdy budou musí poskytovat maximální ochrana. Neměli bychom zapomínat na to, že tato opatření by měla sledovat eh, tento cíl a jinak bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zúčastněným. Jak už řekl pan spolupředseda, to byla velice konstruktivní diskuze v rámci evropského semestru. Děkuji vám. Děkuji srdečně a ještě jednou mě eh, omluv. Omluvám se za svou chybu, Adriane. Monsieur je vous ressentir. Amusez-vous ah, bien ce soir.